pozici francouzského parlamentu a tímto parlament zjišťuje, že jejich křesla byla uvolněna v souladu tedy s jednacím řádem, uvolněna z účinnosti k 19. černu 2017. Promiňte, odpovědně francouzské úřady oznámili předsedovi parlamentu, že paní Christé Chevalier a paní Marie Pierre byli zvoleni do Evropského parlamentu. E, nahradí paní Marine Le Pen a pana Žána Luka Melchona s účinností k 19. černu. Vítám zde nové kolegy a připomínám, že paní Chevalier a pan Vie dle jednacího řádu požívají plných práv a mohou e,